agenda, a uh, eh, Tak, eh, pro dnešní hlasovací zasedání nám bylo předloženo několik usnesení. Jste připraveni? Jako první na pořadu jednání máme eh, rezoluci o persekuci zastánců lidských práv v Azerbajdžánu. Začínáme hlasování pozměňovacím návrhem 1, zvednutím roky kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pan Borgecio, procesní námitka eh, k tomuto konkrétnímu usnesení? Prosím, máte slovo. Un richiamo al regolamento. Eh, desidero sapere se la presidenza non intende inviare. Děkuji, já jsem se chtěla zeptat, zda uh, paní předsedkyně nechce zaslat demokratický pozdrav Skotům, který momentálně rozhodují o své svobodě, o tom, zda budou mít nezávislé Skotsko. Um, the next vote is on a man- Eh, další hlasování o druhém pozměňovacím návrhu, opět zvednutím ruky, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Teď budeme hlasovat o usnesení jako celku, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Další bod na pořadu jednání je usnesení k otázce Burundi, konkrétně k případu Piera Clavera Bonimpy. Máme společný návrh usnesení od sedmi frakcí. Hlasujeme o celém usnesení. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Další bod se týká porušování lidských práv v Bangladeši. Máme společný návrh usnesení šesti frakcí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 Další usnesení na pořadu jednání se týká situace na Ukrajině a stavu vztahu EU-Rusko. Máme společný návrh usnesení pěti frakcí. Začínáme pozměňovací návrhem čtyři. Zde je ústní pozměňovací návrh pana Ostravičuse, který má teď slovo. You, uh, Děkuji paní předsedkyně, kolegové, dámy a pánové. Eh, tento pozměňovací návrh je lingvistický. Místo slov can be, eh, tam bych chtěl dát should be, takže místo může být, mohl by být. Takže eh, silně zdůrazňuje, že by mělo se být dosaženo politického řešení. Ptám se kolegu, je někdo proti tomuto návrhu? Není. To znamená, že o něm budeme hlasovat. Návrh čtyři. Musíte se ale prosím reagovat rychleji. Tak ještě jednou, je vás 40, kdo jste proti? Zdá se, že ne. Takže budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Odstavec 2, návrh 9, eh, zvednutím ruky, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Návrh 10, tam je ústní pozměňovací návrh pana Fleckensteina. Eh, pane Fleckensteine, máte slovo. Paní předsedkyně, prosíme o to, také po hovorech s ostatními frakcemi, abychom zcela na konci odstavce 10 měli slova on the ground a nahradili je respektive eh, Nahradili je výrazem in Ukrajin. Je někdo proti této změně? Není. Tedy budeme hlasovat v pozměněné podobě. Kdo je pro? E, promiňte, to je jmenovité hlasování, takže zahajuji hlasování. Konec hlasování. Bylo to přijato. Pozměňovací návrh 2 u odstavce 17. E, zvednutím ruky. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Číslo 11. Jmenovitě. Zahajuji hlasování. Konec hlasování.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 Konec hlasování. Přijato. Odstavec 28 eh, ve dvou částech. První část zvednutím ruky, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Uděláme elektronickou kontrolu. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Návrh 7. Zvednutím ruky, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Návrh 13. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Návrh 14 ve dvou částech. Obě jmenovitě. První část zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Druhá část zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Návrh 8. Jmenovitě. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Návrh 5. Zvednutím ruky. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Hlasujeme o celém usnesení. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Další usnesení na pořadu jednání je reakce EU na rozšiřování eboli. Máme společný návrh usnesení pěti frakcí. A než budeme o usnesení hlasovat, tak Paní von der Stoch má procesní námitku nebo prohlášení. Prosím. Poznámka k jednacímu řádu týká se toto toho usnesení. Včera večer ve 20 hodin jsme obdrželi 27 stran, eh, které nejsou k dispozici v jiném jazyku než v angličtině. 27 stran v angličtině včera jsme to obdrželi ve 20 hodin a dnes ve 12 hodin jsme o tom hlasovali. Proto chci, aby bylo dáno do zápisu, že takovýmto způsobem se nelze zacházet s tímto parlamentem. Děkuji. It's noted, but... Bereme to na vědomí. Nicméně to souvisí s termíny pro jednotlivé frakce. Takže hlasujeme o celém usnesení vednutím ruky. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Dostáváme se k usnesení o situaci v Iráku a Sýrii a ofenzivy ISIS, včetně persekuce menšin. Nejprve společný návrh usnesení pěti frakcí. Začínáme návrhem tři. Zvednutím ruky, kdo je pro, prosím. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Návrh čtyři, Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto.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 Proti? Zdržel se? Přijato. Další na pořadu jednání je usnesení k situaci v Libii. Máme společný návrh usnesení politických frakcí. Začínáme návrhem 3, zvednutím ruky, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Návrh 4, kdo je pro,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 po válce v pásmu Gazy a role Evropské unie. Pane Lambsdorffe, je to nějaká procesní poznámka? Mám otázku, eh, paní předsedkyně. Proč tady hlasujeme nejdříve o usnesení jednotlivé politické skupiny, když zde máme společné usnesení několika e- skupin EPP, e CR a ALDE? A dále se chci zeptat, chceme jmenovitá hlasování omezit pouze na důležitá hlasování. A v tom hlasování tady toho usnesení jediné skupiny je každé hlasování upraveno jako jmenovité hlasování. Můžete nám vysvětlit, proč tomu tak je? Děkuji. Vážený pane Lansdorfe, my jsme to poznamenali, ovšem jistě znáte odpověď. Je to procedurální záležitost, čili právě tímto způsobem se bude hlasovat a my si myslíme, že prostě to hlasování po jméne není nějakým zneužitím pravidel, tak prosím, aby jsme pokročili. Čili nejprve GUE skupina, máme zde několik hlasování po jménech. Prosím vás, abychom zahájili hlasování. Jednička. Hlasujeme po jménech. Zahajuji hlasování. The vote is closed. Končím hlasování. Zamítnuto. Trojka. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Čtyři. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pět. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Ano, prosím, procedurální poznámka. Paní předsedkyně, nemohli bychom o tom hlasovat an blok? Bloku? Um, Je někdo proti tomuto návrhu? Takže budeme muset postupovat po jednom, podle jednotlivých hlasování, čili nyní k osmičce. Zahájuji hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. 10. Bod D. Zahájuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Desítka pod E. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Zamítnuto. Desítka F. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Zamítnuto. Desítka bod I. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Zamítnuto. Uh, paní Bereš, vy jste požádala o slovo? Vážená paní předsedající, já se omlouvám, já asi nemám dostatečné zkušenosti, ale ptám se. na základě jakého článku postupujeme v tomto hlasování přesně, v tomto pořadí, protože já obvykle mám pocit, ale možná, možná se pletu, tak mě opravte, že když to předloží několik, takové usnesení, několik skupin, takže teda v tom případě to má prioritu hlasování. Bylo mi řečeno, že jde o článek 1, 2, 3, lomeno 4, kde se hovoří, že to bylo um, že to není v případě, když to bylo předloženo jinými výbory, politickými skupinami či poslanci. Toto je odpověď na vaši otázku a nyní se dostáváme k desíce bod K. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Desítka, bod M. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Zamítnuto. Úvodní ustanovení E. Můžeme hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. Úvodní ustanovení F. Hlasujeme po jménech. Končím hlasování. Zamítnuto. G. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Zamítnuto. I. Úvodní ustanovení. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní o celém usnesení hlasujeme po jménech, můžeme hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní návrh usnesení ze strany zelených. Zvedněte prosím ruce, kdo je pro. Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Dále je to na... Bylo to jasné, říká paní předsedající. Návrh usnesení, které předložila skupina EFDD, zvedněte prosím ruce. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A nyní společné, společný návrh usnesení, který předložili čtyři politické skupiny. Nejprve pětka. Opět hlasujeme po jménech. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Šestka. Zvedněte ruce. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Sedmička. Jmenovité hlasování. Můžeme hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 8. Hlasujeme po jménech. Můžeme hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. Devítka. Zvedněte prosím ruce, kdo je pro. Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Jednička. Zvedněte ruce. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Desítka. Hlasujeme po jménech. Hlasujeme nyní. If no one, if, if there are opposition to this, I'm not taking it. So I'm... Desítka. Hlasujeme po jménech. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Jedenáctka. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Dvanáctka. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Třináct. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Zamítnuto. Čtrnáctka. Zahaju hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Patnáctka. Končím hlasování. Zamítnuto. Šestnáctka. Zahaju hlasování. Končím hlasování. to. Sedmnáctka. <clears throat> Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Zamítnuto. Dvojka. Zvedněte prosím ruce. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Tři. Hlasujeme po jménech. Můžeme hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 4. Zvedněte prosím ruce. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A nyní celé usnesení po jménech. Můžeme hlasovat. Končím hlasování. Přijato. A nyní je to nařízení, které se týká Eh, nařízení komise v přenesené pravomoci a jde o přístup opětovné otevření přístupu na trh pro Fiji. Nyní budeme hlasovat po jménech. Končím hlasování. Zamítnuto. Děkuji vám, milí kolegové, milé kolegyně, a nyní to bude vysvětlování, hlasování. Asi tak za dvě minutky budeme pokračovat.